Evropského parlamentu. A teď přistoupíme k pořadu jednání. Definitivní pořad jednání byl schválen 7. září podle článku 149 a byl rozdán. Já jsem neobdržel žádnou žádost o změnu pořadu jednání, toho definitivního pořadu jednání. Pokud nejsou žádné novinky, tak je pořad jednání tímto způsobem a v této podobě schválen.